Začneme naše zasedání. Nejdříve bych chtěl připomenout, že toto zasedání je také přenášeno internetem. A dále se podíváme na pořad jednání, který byl rozdán 27. září. Mám k tomu pouze jednu poznámku, a sice ohledně bodu 10. 27. září byl předložen nový legislativní případ ohledně Evropské centrální banky a příslušný výbor toto spojil. Jde tedy o Evropskou bankovní eh, záležitost. Paní Tyson se tím zabývá. Jako zpravodajka musíme tedy hovořit v bodě 10, tedy zítra dopoledne, o eh, tomto bodě eh, společně. Chtěl bych je připomenout, že zítra dopoledne také máme setkání s komisařem Ševkovičem který nás bude informovat o otázce politických stran. Dnes odpoledne budeme také projednávat pracovní dokument pana Třakovského a jeho pozměňovací návrhy k této zprávě. V 17 hodin pak bychom chtěli zahájit schůzi koordinátorů.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 schůzka mm, tohoto výboru, na které jsem byl, také měla být údajně webstreamována, ale když jsem se podíval na záznam, tak kamera nebyla zaměřena na můj obličej, ale na jednu mladou dámu, která seděla za mnou. považoval jsem, nebo domníval jsem se, že to trošičku snížilo efekt toho, co jsem říkal a stěžoval jsem si sekretariátu naší frakce a oni mi řekli, že tam někde v některých těchto sálech jsou místa, kde kamera prostě ne, kameru nelze zaměřit. Já bych si přál, abych nikdy nebyl posazen na takovéto místo. Já jsem si vybral toto místo, protože to je takové živé místo a e, že je tedy e, bude vysíláno. Můžete mi mě prosím ujistit, že tomu je skutečně tak? Měli bychom se tedy zeptat asi techniků, zda místo, na kterém nyní sedíte, eh, je v pořádku a zda tedy bude vidět eh, váš obličej potom. Nevím, možná někdo z sekretariátu by to mohl prověřit. Já sám vám na to bohužel odpovědět nemohu. Je třeba to tedy prověřit se techniky. Technici právě odpověděli, ano, na místě, na kterém sedíte, budete nafilmován bod 2, sdělení předsedy je ještě kolega Dav, prosím. Pane předsedo, já souhlasím. že eh, musíme eh, k té zprávě o bankovním orgánům pro AVI, ale nechápu, proč nejednáme o zprávě Tyson eh, k ECB, protože to jsou eh, společné, spojené zprávy. Ještě kolega Galtieri žádal o slovo. Já mám stejnou připomínku. Já jsem byl velice překvapen, že jsem nenašel stanovisko AFKO ke zprávě Gigold, což je zvláštní legislativní postup, který má daleko větší ústavní, ústavně právní důsledky než eh, procedurální a jsou to specifické ústavní právní otázky, které se týkají především rozporu mezi eh, eurozónou a EU, co se týče řízení toho nového orgánu. Takže nevím, zda ještě můžeme tuto zprávu vyžádat. Prosím, paní Jinako. Pane předsedo, já jsem se domnívala, že jste začal debatovat o zprávě pana Dafa, ale pravděpodobně jsem se zmýlila. Ještě stále projednáváme první bod, tedy přijetí pořadu jednání. Já jsem již připomněl, že v bodě 10 máme naplánováno to, že budeme hovořit eh, o Evropském orgánu dohledu. Mezitím byl předložen další dokument, ve kterém se jedná o příslušnost ECB a proto jsem navrhnul, abychom obojí projednali společně. To jsme předtím nemohli písemně takto navrhnout, ale každopádně jsou to body, které musí být projednány společně. Takže budeme dávat stanovisko k té jiné zprávě. Takže to bude stejná osoba k obou zprávám. Tu tedy bude společné stanovisko. Ano, souhlasíme zcela, jsme si zajedno. To je zcela jasné a také o tom budeme ještě hovořit na schůzi koordinátorů. Takže bod 2 na pořadu jednání, sdělení předsedy 18. a 19. září jsme navštívili jako výbor Paříž. Byla tam vyslána delegace kolegů Galtieri, Gorera, Daf, Hefner a já osobně. Setkali jsme se se zástupci politického světa, z oblasti eh, spravedlnosti, občanské společnosti. Tam jsme se setkali především s panem eh, Gionem, generálním tajemníkem pro evropské záležitosti, dále eh, s panem Sové, vicepředsedou parlamentu, dále jsme se setkali s panem Debre, předsedou ústavní rady, dále Leglis Costa, poradcem prezidenta republiky v evropských záležitostech a také jsme se setkali se zástupci univerzit a akademické oblasti. Neměli jsme bohužel eh, možnost se setkat eh, s panem Gazenovem, eh, ministrem pro evropské záležitosti. Bohužel jsme měli velké spoždění kvůli dopravní situaci v Paříži. Bod 3 našeho pořadu jednání se týká pravidel pro hlasování a obsah zpráv při postupu souhlasu a budeme toto projednávat za eh, přítomnosti Rady a komise. Eh, již se o tom debatovali na Radě eh, předsedů výborů a bylo zjištěno, že v jednotlivé výbory se zabývají touto otázkou různým způsobem, proto jsme pověřili pana Třakovského, aby připravil zprávu na toto téma. Dnes předloží náš člen člen eh, zprávu a návrh zprávy. Good afternoon. The question which is before... Otázka, kterou máme před sebou, je otázka vyjasnění jednacího řádu eh, postupu souhlasu. Jde o to, že nevíme úplně přesně, jak interpretovat ta pravidla, protože různé výbory se chovají různě. A nedávno jsme měli problém v plénu a eh, to, jak se plénu zachovalo ohledně akta. Ale nás požádal o vysvětlení jednacího řádu tři otázky, které nám položili. Zda úvodní ustanovení budou příbuzná v návrhu doporučení výboru pro plénu, budou, eh, navrh, eh, budou eh, návrhy přípustné, když je negativní hlasování k odstavci v rozhodnutí, je považováno za hlasování pro nebo proti. My všichni známe tu historii pro vstupu souhlasu. Mělo to být taková nukleární eh, jak si otázka, parlament řekne ano nebo ne. To byl duch tohoto, eh, této, tohoto postupu od samého začátku. Pak je tady samozřejmě otázka, zda chceme tak nejenom tedy um, říci své rozhodnutí, ale zda chceme také vysvětlovat proč podle článku 81 je jasné, že tam nemůže být, no, nemohou být pozměňovací návrhy a že nemůžeme s, nějak eh, dotýkat toho textu rozhodnutí, ale mnoho výborů podává návrh doporučení, kde jsou body odůvodnění, které vysvětlují stanovisko Evropského parlamentu. A problém tady je, že v praxe jednotlivých výborů se liší. Některé výbory dávají návrhy doporučení, většina ano, a některé nedávají. Což otevírá otázku, zda tyto návrhy doporučení, to jasná doporučení tedy mohou být pozměňována v plénu nebo ne. Nejprve bychom ale měli vyjasnit, jaká by měla být praxe v parlamentu. A pak ty body odůvodnění v návrhu doporučení by měla být přípustná, protože nám to umožňuje jasně říci stanovisko parlamentu a měla by existovat možnost pozměnění během eh, v plénu, protože pokud řekneme ano nebo ne, například mm, přístupové smlouvě nového člena nebo asociační dohodě, tak řekneme ano nebo ne a v návrhu doporučení vysvětlíme proč jaké jsou naše názory a jak zda jsou tam další podmínky a podobně. To je velice obtížné rozhodnutí, protože na jedné straně bychom měli jasně říci ano nebo ne. Tak je to definováno ve smlouvě. S tím bychom si neměli zahrávat. Ale na druhé straně alespoň vysvětlit, proč je pro nás něco důležité nebo jaké jsou hlavní argumenty parlamentu, je též důležité. Takže moje odpověď na otázku jedna nebo dvě by měla být, abychom měli prostor k vyjádření našich názorů, návrhu, doporučení. A měla by být možnost pozměnit ty body doporučení. Ale otázka třetí je obtížnější. Proč? Proto, že pokud je doporučení určitého výboru k souhlasu a plénum souhlasí, pak nemáme problém. Ale situace může vzniknout, kdy je doporučení zamítnuto. A mělo by to být vnímáno jako automaticky parlament říká ano nebo ne a tím se k tomu vyjádří, a nebo eh, se v parlamentu říkalo, že by měla být možnost, aby tam existovalo něco mezi. Pokud je teda diskrepance nebo nesoulad mezi doporučení výboru a hlasování pléna, tak abychom měli možnost říci, že parlament ještě se nevyjádřil, potřebuje více času a podobně. Ale v tomto bychom měli mít absolutní jistotu. Pokud je ten navrhovaný akt nemá většinu, tak by měl být považován za zamítnutý. A na pokud návrh e, na zamítnutí nezíská většinu, tak by měl být považován za schválen. To by mělo být automatické. Jinak bychom vytvořili jednak právní e, důsledky, by to mělo jednak, by naše stanovisko nebylo jasné. A u některých otázek jako akta by to mělo být jasné, když eh, odmítneme nebo přijmeme nebo, nebo schválíme, co děláme. Jinak bych naše pozice byla ohrožena takže je obtížné najít kompromis mezi velice striktním um, výkladem smluv, především jednotného evropského aktu, a novou realitou větších pravomocí parlamentu, kdy chceme alespoň vysvětlit eh, stanovisko parlamentu, proč zaujal stanovisko, jaké zaujal. Kompromis by měl být umožnit v bodě v odůvodnění doporučení, ale vlastní závěr hlasování by měl být ano nebo ne. A mělo by to znamená, že pokud návrh nezíská většinu, je považován za zamítnutá a pokud uh, a naopak, pokud eh, ten, eh, tak ten akt bude schválen. Pokud si s tím budeme zahrávat a budou tam různé interpretace, že byl rozdíl mezi výborem a plénem, takže jsme úplně nerozhodli jasně, takže to by to bychom neposílili parlament, ale naopak oslabili signál, který vysíláme v důležitých otázkách, které spadají pod postup souhlasu. Takže měli bychom souhlasit s těmi bodů odůvodněními a v jednacím řádu by to mělo být jasné. Ale také by mělo být jasné, že u hlasování to je jednoznačné a konečné, jinak se dostaneme do růz, nejrůznějších problémů. Děkuji a nyní má slovo kolega Gvaltieri. Já musím říct, že e, tyto argumenty jsou velice přesvědčivé, protože na jednu stranu bychom měli dát parlamentu možnost prezentovat argumenty a vysvětlit důvody svého stanoviska. To je, to mm, není, nejde proti tomu, že postup souhlasuje ano nebo ne. Že máme prostor pro obojí ale současně bychom neměli podkopávat tedy jasnost výsledku závěrečného hlasování. Ne, ne, ano, ano, to je logické. Ale jiné věc, jiná věc by byla tedy te, by to nebylo ani právně možné jinak. Takže myslím, že na základě argumentace pana Čarkovského, které nám ilustroval, bychom měli snadno nalézt řešení. Děkuji. Děkuji, pan Dav. Souhlasím, že vždy musíme umožnit parlamentu vysvětlit své, své rozhodnutí. V nedávné minulosti jsme často byli příliš restriktivní v plénu. Neumožnili jsme vyjádření tedy odůvodů e, našich rozhodnutí toho udělení souhlasu nebo neudělení souhlasu. To já tedy souhlasím s panem eh, Čarkovským a také musí být jasně stanoveno to ano nebo ne. Jediný problém nastává, pokud smlouvá naše, náš jednací řád vyžadují zvláštní eh, limit, zvláštní práh pro to rozhodnutí a toho prahu nebude, kvora nebude dosaženo. Například, když je potřeba absolutní většina všech členů. Ale prostá většina znamená negativní Mm, reakci na doporučení výboru. Tak co poté? Co potom? Předpokládám, že bychom se museli vrátit k plénu s novým doporučením výboru. To je věc, kterou asi budete muset řešit až eh, se vrátíte s návrhem zprávy. Děkuji a slovo má pan Guerrero, prosím. Děkuji. Zcela stručně. Já bych chtěl podpořit postoj Roberta Rafaela. Je velmi důležité, aby Evropský parlament v rámci veškerých těchto postupů, které jsou velice důležité a které se týkají velice důležitých a relevantních záležitostí, aby parlament eh, se choval jako samostatný hráč, který hovoří svým vlastním hlasem a aby takto byl vnímán na veřejnosti. Jeden z problémů, kterým čelíme, je to, že Evropská unie je chápána občany a veř, širokou veřejností jako jeden monolitický blok. Veřejnost vůbec nerozlišuje mezi tím, co dělá rada, co dělá komise a co dělá parlament. Pokud eh, se vyjádříme k této základní otázce, tak to bude jistě velmi zásadní věc. Ale často čelíme v našich členských zemích situací, kdy se nás lidé ptají, co dělá parlament, jakým způsobem jedná s ohledem na tu či onu otázku. A proto si myslím, že bychom měli posílit tento aspekt naší práce a totiž, abychom dokázali nezávisle komunikovat a vysvětlit náš vlastní postoj. A abychom dokázali také využít pravomoci, které nám dávají smlouvy. Máme v, tomto, v této oblasti možnost buď něco přijmout, či souhlas neudělit, ale to děláme z dobrých důvodů a měli bychom být schopni toto také vysvětlit. Děkuji. A dříve než dám kolegu, kolegovi Třaskovskému slovo, chtěl bych říct, že jsem to pochopil takto. V podstatě se shodneme. Rozhodně chceme, abychom tam měli nějaké odůvodnění, nezávisle na to, zda udělíme souhlas či ne o tomto odůvodnění chceme ještě hlasovat, chceme ho ještě nějakým způsobem měnit na plénu, či ne, to jsem přesně nepochopil. Pokud tedy bude v určité otázce zapotřebí kvalifikovaná většina parlamentu a ta nebude dosažena, eh, budeme potom muset předpokládat, že celý proces je uzavřen? Eh, bude to tedy znamenat konečné ne z naší strany? anebo tak jak to navrhuje pan kolega Dav, bychom měli postupovat tak, že to celé vrátíme do výboru. Tedy, jak, jak jsem to já pochopil, je třeba to ještě znova prohloubit, tu záležitost a věnovat se jí dále, prosím, ale vysvětlete mi to, pokud je to jinak. Děkuji, myslím, že předseda to schrnul dobře, ty problémy. Je tady schoda na většině těchto problémů, otázka, co když ten toho kvora není dosaženo. Pokud není, tak je to prostě rozhodnutí ne. A nemělo by se to vracet zpátky do výrobu, ale zamysleme se nad tím. Pokud existuje nějaký práh, který musí být dosažen a my ho nedosáhneme, tak si nejsem jist, zda bychom měli si s tím dále tedy um, pohrávat. Podívejme se na praxi v parlamentu. Je to skutečný problém. Když eh, dochází ke konečným rozhodnutím hlasováním, tak to by mělo být jasné. Když není dosažena kvóra, tak eh, to neznamená, že nejsme schopni rozhodnout, ale že jsme rozhodli naopak. Protože pak bychom jste se mohli zahrávat se vším. I ve spolurozhodování, když nedosáhnete to, to je potřebné většiny, tak to je prostě rozhodnutí, když to nedo, nemáte, ne, to nemáte. Ale eh, nechte mě se nad tím ještě zamyslet a podívám se znovu na praxi, na parlamentní praxi. Poslední um, rozhodnutí to trošku zkomplikovalo, ale pokud bychom měli pokračovat tímto směrem, tak by nikdo nechápal, jak vlastně parlament rozhodl. A my si to musíme vyřešit. Pokud je přehlasováno doporučení, není splněn, není do potřeb, k dispozici potřebná většina, je to zamítnuté a hotovo. Dobrá. Chtěla bych podpořit panu kolegu, poprosit pana kolegu Čárkovského, aby na příští schůzi předložil návrh zprávy o tomto tématu a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je otázka vzájemné obrany a solidarity EU. Politický a operační rozměr Spravodajem je pan kolega Dav, který má vypracovat stanovisko. 12.7. jsme mu uložili tento úkol, 17.9. předložil návrh stanoviska, došla celá řada pořadcích eh, návrhů. Dvacátého 29. byly předloženy návrhy, bylo jich 27 a pokud si přejete, můžeme o nich nyní debatovat. Zítra totiž budeme hlasovat. Prosím, nyní má slovo pan kolega Duff. Chairman, um... Ano, pane předsedo. Nejprve mi eh, dovolte připomenout, že toto je poměrně naléhavá záležitost, protože komise slibuje, Komise slibuje, že přijde s návrhem rozhodnutí týkající se organizace klauzule Solidarity do konce tohoto roku a pokud na to chceme mít vliv, tak budeme muset v plénu ehm, se vyjádřit v listopadu. Za druhé, jak vidíte, tak souhlasím s mm, principem zpravodaje pan Pasku z výboru pro eh, bezpečnost a obranu a zahraničního výboru. Za třetí jsem se pokusil eh, držet ústavních otázek. nebo ústavně právních rysů. té zprávy, které jsou otevřeny v té zprávě pasku a vyjádření stanoviska k směřování politiky jsem ponechal na zahraničním výboru. Takže například návrhy pana Janese Panuevo jsou velice dobré a jsou vhodné pro výbor pro zahraniční záležitosti, nebo více vhodné než pro tento, vhodnější než pro tento výbor. Jak vidíte, vzhledem k tomu postupu, vzhledem k rychlosti, kterou musíme jednat, se musíme vyjadřovat přímo k pozměňovacím návrzím výboru pro zahraniční záležitosti, na rozdíl od obvyklého způsobu zpracovávání stanoviska. Za třetí, se snažím co nejvíce držet, držet smlouvy a snažím se to ospravedlnit nebo odůvodnit tam, kde to je nutné. A tady se musíme zaměřit na roli Evropské unie a abychom také um, jak si ocenit povinnost Unie nebo za to z povinnosti Unie spolupracovat s NATO. Další věc se týká takzvaného článku, nebo článku, který označujeme za článek 42 odstavec 7. Pan Pasku tomu říká z klauzou vzájemné obraně, přičemž já se domnívám, že striktní um, výklad smlouv by to měl, by se to mělo popsat jako mm, klauzul vzájemné pomoci. Tak to popisuje smlouva. A organizace, která nás bude vránit před externím agresorem, eh, je na to A to včetně států, které nejsou v NATO. Jak víte, tak byla celá řada příkladů praktické spolupráce mezi těmi to státy a NATO v kontextu eh, CS NDP, e společné bezpečnostní a obrané politiky. Pokusím se e, vyhnout opakování hlasovacím seznamu, které se tam dostává, samozřejmě. Při zpracování takových ehm, spojených zpráv. To je všechno, co jsem chtěl říci. Ale rád odpovím na otázky, které můžete mít k tomu hlasovacímu seznamu, který byl distribuován, doufám. Děkuji. Nyní bude mít slovo ještě paní Janaku, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, již během poslední schůze jsme o tomto tématu hovořili. Pan Dav má velmi zvláštní způsob, jakým pojal svou zprávu a totiž eh, on to pojal formou pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich byly již předloženi eh, v rámci eh, AFETu či podvýboru pro bezpečnost a obranu. Některé z těchto pozměňovacích návrhů, například bod 9, 10, 11 a 15, k odstavci 4, 5 a 9, jsou již obsaženy v kompromisech. Jaký smysl to tedy vůbec má o tom ještě jednou zde hlasovat? Ty též body již byly projednány a e, staly se součástí kompromisních návrhů pod výboru pro bezpečnost a obranu. A druhá poznámka, také jsem to podotýkala již na minulé schůzi. Není možné, alespoň já si to tak myslím, tu doložku eh, v zároveň obraně z toho vyloučit, vyškrtnout. Protože je třeba zohlednit, že smlouva a její článek 42 neustále hovoří o společné obrané politice a smlouva nikde neuvádí podmínky v souvislosti s NATEM. Nyní tady hovoříme o něčem, co je ovšem řešeno v rámci smluv. Povinnosti, které vyplývají pro členy NATO, jsou členům NATO samozřejmě dobře známy. A vzájemná spolupráce, která existovat musí, z toho vyplývá, o tom se nehovoří. Ale my bychom zde přeci neměli tady neustále pouze opakovat článek 5 NATA. Nám jde o to, že tady hovoříme o doložce o vzájemné obraně a solidaritě, která se týká evropských zemí, které mají všechny právo, nezávisle na to, zda jsou členy NATO či ne, na to vytvářet vlastní instituce. Takže podle jaké logiky nyní postupujeme? Proč tady máme návrh, které, jehož cílem je něco takového podkopávat? Podkopávat to, co se navrhuje ve smlouvách. Já jsem proti tomu ústřední centrálnímu zaměření toho, co říkal pan kolega Duff. Protože v podstatě je to tak, že něco se stát musí, musíme nějak pokročit. Máme tady přání členů Evropské unie, které jde jistým směrem a je to jak zakotveno jak v Lisabonské plově, tak v celé řadě ústav členských států. Ta myšlenka, že něco takového bude existovat. A my se tady pouze snažíme to realizovat pomocí opatření. Existují již další umluvy a dohody, a ty budou samozřejmě existovat i nadále. Tedy myslím si, že to, co tady činíme, není smysluplné a nemůžeme eh, ani tvrdit, že ve smlouvě se neuvádí společná obrana, protože ve článku 42, který má celou řadu odstavců, například 1, 2, 3 či odstavec 4, také odstavec 5, zejména také odstavec 7. Takže v tomto článku, v těchto odstavcích se stále jasně říká, že zde jde o úsilí, ke kterému je třeba přistoupit v tom smyslu, aby se snížily náklady, náklady na zbrojení a na vyzbrojování a tak dále. A že tam jde také jde o posílení evropského obraného systému. A také e, jde o to, že je třeba, aby byla lepší koordinace v oblasti výroby zbraní. Přesně toto může učinit Evropská unie, která má vlastní právní subjektivitu. Tedy Evropská unie vlastní právní subjektivitu má, pane Dafe, a není možné, abychom tady nyní se pokoušeli Evropskou unii jak si tlačit do smluv a dohod, které podepsali pouze někteří členové Evropské unie s třetími stranami. Nám jde o něco jiného. My tady budujeme něco jiného a chceme v tom zohlednit i ty členské státy, které nejsou členy dalších svazku aliancí, protože v opačném případě by naše konání nebylo vůbec smysluplné a neměla by smysl ani ta zpráva, kterou eh, vypracováváte vy, ani by neměla smysl zpráva pana Pašku. To bychom pouze ztráceli čas. Proto chci jasně říci, že jsem zcela proti, proti zásadnímu směřování, které je obsaženo ve vaší zprávě, pane Dafe. Vy to vlastně jasně ukazujete ve vašich pozměňovacích návrzích ale také v podněvacích návrzích, které byly předloženy pod výboru pro bezpečnost a obranu. Jde tedy pouze o to zjistit, jaký význam má článek 42 smlouvy. Článek 42 je velice kategorický, není tam vůbec žádná možnost výkladu či nějakého uh, dvojznačného chápání. To co my tady konáme, prostě nesouvisí s žádným jiným grémiem mimo Evropskou unii. To je naprosté mm, si, po překrucování toho článku, který nám jde, pane předsedo. A chci ještě poukázat na to, že opravdu tady jsou čtyři věci, které jsou již součástí kompromisu. A já naprosto nechápu, proč my tady nyní bychom měli znovu hovořit o těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Kolega Janis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že má politická skupina souhlasí s tím, co připravil pan Dav. Souhlasím tedy s jeho nasměrováním zprávy. E, to také souvisí samozřejmě se zprávou pana Pasku. Technické aspekty a postup pana Dafa, který předložil pozměňovací návrhy, je postup, který nás poněkud překvapil na začátku, ale později jsme si řekli, že obsahově vlastně chápeme dobře to, co pan Duff chce vyjádřit a že s tím také můžeme souhlasit. Existuje sice doložka o vzájemné obraně mezi státy NATO, a Evropská unie má článek 42 odstavec 7, ve které se hovoří o vzájemné pomoci a podpoře. Pan Duff ve své zprávě toto zmiňuje rovněž. A já se domnívám, že jeho úmyslem je zcela jasně to, aby obrana se dostala na evropskou úroveň tato obrana již po celá desetiletí byla a je i nadále závislá na Severoatlantické alianci a na stanovisku USA. Takže e, to vlastně bychom nemuseli tedy ještě jednou opakovat. Díváme se nekriticky na USA, ale domníváme se přesto, že Evropa by svou odpovědnost za vlastní bezpečnost měla převzít a to velmi důsledně. Samozřejmě, že zároveň existuje také stanovení vzájemné pomoci a spolupráce s NATEM i s USA, ale pomocí této zprávy vlastně vytváříme určitý krok dopředu, tak aby koncepce obrany a také rychlé reakce eh, byl víc evropský. Proto jsme v našich eh, šesti pozměňovacích eh, návrzích, ale celkově má politická skupina jich předložila 25, takže v těchto pozměňovacích návrzích jsou otázky eh, například potírání terorismu, mezinárodního zločinu eh, či eh, zmrazené konflikty a podobně. Pan Daf již řekl, že tyto body spíš spadají do kompetence AFETu ale nehledě na to, jak to tedy je, je nutné poukázat na rizika a na ohrožení současnosti, eh, již nejsou tradičně vojenská, ale také jiného druhu. Již bylo řečeno, že toto bychom měli v tomto politickém dokumentu zmínit. Zítra Zcela jistě dojdeme také do, k dohodě se s pravodajem ohledně pozměňovacích návrhů. Děkuji. Chce si někdo další vzít slovo k tomuto rozhodnutí? Eh, dobře, mm, to je v pořádku, pak jste ne, máte slovo. Děkuji co e, v podstatě podkladem těchto dokumentů je těch snaha těch, kteří jsou pro federální Evropu vytvořit e, evropskou armádu. Je to pok, takové kradmé vytváření základů pro založení podobné armády. Je to mm, vyjádřeno nebo označeno za vzájemnou pomoc v případě nouzového stavu některé zemi. A je to je údajně odůvodněné ve smlouvě, ale v podstatě je to krok e, k vytváření evropské armády. Dále, co v očích federalistů je účel takové armády? je důležité se na to podívat tedy eh, přes ehm, Lisabonskou smlouvu, kde šlo hlavně o vytváření práva EU vést zahraničně právní záležitosti členských států. Máme už ehm, ministrini pro, ehm, pak máme eh, externí eh, služby, externí akce, pak máme takovou embryonální diplomatickou službu a společnou obrannou politiku. Kam to povede? Povede to přesně tam, kam, mm, jak si představoval Karl von Clausewitz, který řekl, že válka je pouze pokračování politiky jinou cestou. Pokud chcete společnou zahraniční politiku, musíte mít na to prostředky, jinak eh, to bude k ničemu. Armáda je základním prvkem společné zahraniční společné politiky. Od druhé společné války ovšem garantorem míru bylo NATO, které vedou Spojené státy a e, které vždy podporovala moje země Spojené království. Proto federalisté musí najít způsob, jak vytvořit tyto uh, síly. A jako obvykle se to snaží tvářit jako něco jiného. Je tam Mm, pokud se tam tvrdí, že by mělo být stále eh, operační vedení EU, tak předpokládáte, že by byly evropské operace a na to potřebujete evropskou armádu. Takže řekněme si jasně, ve Velké Británii je nulová podpora vytváření evropské armády. Neexistuje mandát ze strany britského lidu pro něco takového. Britský poslanec, který se tím stojí, to dobře ví. Ehm, nepleťme se, kam to všechno povede pokud federalisté budou, tedy dostanou eh, své slovo, tak mladí Britové budou povoláni eh, do válek ne za svoji zemi, ale za jménem Hermana von Rompuje a budou pokládat své životy. A eh, nejhorší by bylo, kdyby mm, z EU převzala záštětu nad nukleárními otázkami a pak Harman von Rumpoy by jaksi měl kontrolu nad tím červeným tlačítkem. A já dám panu Dafu jednu otázku, která bude zajímavá mm, před volbami. Andrew, jaký mandát máte od vašich voličů toto předkládat? Děkuji. Okay, thank you very much. Mr. Bronx, the floor is yours. Děkuji, máte slovo, pan Bruce. Tato diskuse je o politické i operační dimenzi. Ozbrojené konflikty obvykle eh, se, jak se probíhají bez dlouhodobých mm, předchozích úvah. Obvykle je předchází nějaké politické rozhodnutí. Konflikty jsou často chybně vnímány jako začátek nepřátelství, ale předtím, než začne to nepřátelství, tak je celý katalog vyhl prohlášení historických resentimentů, mm, konfliktních nároků a podobně. Otázka, jako, jaký stát začal tu ozbrojený konflikt, není stej, odpověď nemusí být stejná jako odpověď na otázku, jaká země způsobila ten konflikt já bych si nepřál, aby moje země nebo jiná evropská země byla zatažena do konfliktu, který jsme nespůsobili, za který my nebo oni, eh, který my nebo oni plně nechápeme. Když budeme eh, tedy eh, najímat vojáky, tak je vysíláme do, ohrožujeme jejich životy a to nesmíme, pokud k tomu přitom nevyvíjíme maximální opatrnost Moje podezření zbuzuje eh, reakce EU na otázku Kypru. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před třemi lety a bylo by zajímavé se položit otázku, kolik solidarity viděl Kypr eh, a při řešení problému turecké okupace. Když se podíváte na 42.7, tak to přesně spadá po eh, to téma ozbrojené agrese na vlastním teritoriu. Turecko ani, Turecko ani nebyl zrušen kandidátský status, na to, aby museli uh, stáhnout své síly, které uh, tam neradi vidí i uh, kyperští Turci sami. Takže jde skutečně jenom o vzájemnou obranu. Když se podíváme na pozměňovací návrh 10, tak tam je posílení evropské, tedy EU, identity. Uh, nebo návrh 11, zajištění povinné závazné solidarity mezi členskými státy, nebo návrh 80, zvýšení eh, možností EU mezi občany a přinášením výhod, eh, s cílem přinést výhody zvýšené spolupráce EU. Klauzule o vzájemné solidarity a obraně mají stejný cíl jako všechno ostatní, co dělá EU od vytváření eh, jednotného trhu po fiskální unii. Není to pro, eh, není to, nejsou to vojenské účely ani eh, ekonomické účely. Cílem všeho je pokračovat v projektu progresivní integrace. Děkuji vám. Ano, děkuji, pan Schulz. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, milé kolegyně a kolegové, dovolte mi krátce se zmínit o mých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil eh, ke zprávě pana Dafa a Pasku. Eh, nejdříve bych chtěl se eh, také odkázat na článek 222 eh, zprávy o smlouvy o fungování Evropské unie. Přál bych si, abychom zde v tomto výboru pro ústavní otázky se vyjádřili zcela jasně a odkázali na některé právní aspekty, které mm, některé kteří kolegové možná nevidí jasně. Eh, především tedy doložka o solidaritě není přiřazená pouze k eh, jedné zážitosti, ale eh, v článku 222 se to tedy týká různých typů politik. Právníci v této souvislosti upozorňují na horizontální působení tohoto článku. Článek 222 tedy hovoří o tom, že není možné toto přiřadit ke společným e, sektorům a e, že to tady nespadá do oblasti paní Ashton. E, chtěl bych upozornit na to, že zásady, které zde platí, jsou subsidiarita a přiměřenost dle článku 5 sámluvy o fungování EU. Článek 22 hovoří o solidární pomoci v konkrétních situacích, tak jak to bylo vysvětleno při přičemž však explicitně se hovoří o území Evropské unie a členských států, nezávislé na jednotlivých politických úvahách. Doložka o solidaritě nemůže být uplatněna jako právní základ pro intervence mimo Evropskou unii, a to ani v od otázce eh, zabití, eh, cíleného zabití eh, teroristů v třetích státech. Je mi to velmi líto, ale nemohu souhlasit se svým kolegou, který nově formuloval článek 2b. Také v otázce potírání terorismu se v této doložce hovoří jednoznačně o území Evropské unie. Využití vojenské politických sil je však velmi citlivou ústavní otázkou a jsou zde velmi různé národní zkušenosti, které vedou k různému výkladu. A proto bychom v našem výboru měli zdůraznit určitou část, která by měla být doplněna a sice eh, praxe eh, jednotlivých členských států eh, je rozhodující také pro použití těchto prostředků solidarity pomoci. Eh, toto vyplývá také z ochoty eh, poskytnout eh, vojenské síly na základě článku 222 a to eh, nezávisle na druhu a způsobu eh, intervence. Vždy je nutné vycházet z konkrétních pravidel a podmínek. Co se týče Německa, eh, také legitimní a národní práva národního parlamentu musí být respektována. Znamená to tedy, že automatismus v takovýchto intervencích nemůže být akceptován akceptován. Za třetí dovolte ještě, abych je vysvětlil to, že článek 222 dle mého názoru je zakotvením zcela jasné povinnosti kooperace členských států EU. Konkrétní využití této doložky však ve smlouvě nebylo eh, vyjasněno, bylo to odloženo na později a eh, bylo to také odsunuto eh, na úroveň rady. Tam toto ještě nebylo vyřešeno a to nezávisle na tom, jaké politické podmínky a nezbytnosti existují. Chtěl bych upozornit, že ze strany Spojeného království po teroristických útocích v minulosti se z Spojené království zřeklo eh, aplikace článku 222 pro případ eh, ochrany před katastrof. Existují ještě jiné mechanismy, které se tam používají. My jako AFKO bychom měli vyzvat parlament k tomu, aby před eh, zvýšením eh, flexibility dle návrhu pana Pasky se musíme zeptat rady, jak splnila eh, své úkoly a jak stanovuje tedy jednotlivé scénáře pro intervence dle článku 222. Je nutné se tedy podívat na to, jaké kompetence by vyplývaly z těchto podmínek, jaké zde platí podmínky a jaké prostředky by eh, mohly mohly být více využity. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit to, že doložka o solidaritě je nezbytným eh, nástrojem, ale využití eh, není eh, možné jaksi automaticky. Vždy je nutné uvažovat o specifických prostředcích v jednotlivých členských státech tak, aby tato povinnost solidarity byla realizována. Chápu samozřejmě, že mý kolegové se možná eh, nyní eh, nebudou souhlasit, budou říkat, že je to příliš komplikované, ale já se domnívám, že eh, daný právní rámec musíme dodržovat. Děkuji, pane Šolci. A nyní máme ještě kolegu Tarkovského. Well, uh... Naše eh, diskuse jsou většinou poměrně nudné, ale teď jsem si všiml, že když se to eh, přenáší live, tak eh, to začne být docela zajímavé. Jenom mm, pro mm, řádek bych řekl, že jsem proti tomu, aby je měla jaderné zbraně a Nemyslím, že by pan Dav se chtěl stát maršálem, polním maršálem nové evropské armády. A um, to na mě nikoli na pana Antoniusi, ale teď vážně. Chci poděkovat Andrewovi za to, že zohlednil moje argumenty týkající se vzájemné obrany teritoriality. Stále bych e, s, eh, přál zohlednit otázku Berlin Plus, především to jasné rozdělení úkolů mezi EU a NATO. My jsme hovořili o tom, abychom nezdvojovali naše úsilí a tak dále, ale jsou e, způsoby, jak toho dosáhnout pravidelnou systematickou spolupráci mezi vysokými zástupci a naním tajemníkem NATO a tak dále. To je jediný sporný bod, který stále ještě máme, co se týče Berlino Plus Um, proč máme tyto problémy? Za prvé, existuje tady rozhodnutí na to, eh, zda můžeme tohoto eh, dohody využívat a pak eh, můžeme být trošičku jasněji se vyjádřit té spolupráci a nikoli duplicitě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A na závěr uzavře naši debatu pan kolega Dav, prosím. Neočekávaně se to bylo překvapivě tedy stimulující odpoledne. Nebylo záměrem pana Pasku nebo mě, abychom začínali válku nebo abychom přesně definovali okolnosti, kdy článek 42.7 by byl um, aplikován. Hlavním e, smyslem této zprávy je ovlivňovat radu a komisi při implementaci klauzule solidaritě článek 2.2. A pan Schulz má absolutní pravdu v tom, že je na politických orgánech členských států, aby rozhodli, zase obrátí na své pram- partnery s žádostí o pomoc v době krize. My nikomu nevnucujeme pomoc pana Van Rompuje nebo tedy Barosa, nebo ne, nebo eh, stát odmítne akceptovat nebo eh, požádat o pomoc v době krize. To je zcela jasně řečeno ze strany pana Pasku. Takže můj názor je trošku jiný než názor pana Šulce, že já, v tom, že já se nedomnívám, že je vhodné, abychom se pokoušeli exkluzivně definovat, definovat výhradně příčiny krize, která by spustila uh, aplikaci klauzule solidaritě. Víme, že jsou, eh, že terorismus ve světě se rychle mění. Terorismus má mnohé formy a rychle se vyvíjí. A nemyslím, že se musíme nutně zavázat k nějakému popisu mm, teroristických hrozeb, tak jak jsou vnímány v současnosti. Takže určitá míra flexibility by byl pragmatičtější přístup, který potřebujeme. K článku 42.7 kde není žádný návrh. To implementovat a zajít dále, než je primární právo. Musím jasně říct, paní Jane Anaku, že mě překvapila její opozice vůči tomu, co tady říká pan Pasku a já. Na to, je dvakrát tedy zakotveno v článku 42 jako organizace společné kolektivní obrany většiny členských zemí EU. A my se nesnažíme to nějak změnit nebo nahradit na to vytvořením integrované eh, vojenské síly EU. To je nutné jasně říci, protože britský populistický tisk to uh, překrucuje. Pokud by si přečetli Lisabonskou smlouvu pečlivěji, tak tento falešný strach by e, nebyl vyvolán. A to musíme, tuto kachnu tedy musíme dát zpátky do klece. Lisabonská smlouva nepředepisuje společnou obranou politiku. Říká, že pokud nastane politický vývoj, který by něco podobného umožnil, eh, určitému počtu členských zemí, tak je to povoleno a forma je popsána jako stálá strukturovaná spolupráce v obraně. To není účelem této zprávy. Já jsem rád, že moje pozměňovací návrhy pan Pasku do svých kompromisů začlenil, to je výborné, ale ještě nebyly schváleny výborem pro zahraniční záležitosti ani ne- projednány. Takže já jsem si jist, že by nebylo rozumné, aby AFKO výbor AVKO je zamítl prostě proto, že je zpravodaj přijal. Tam nevidím logiku. pani Giamaku. Měli bychom zítra hlasovat a děkuji všem kolegům, kteří přispěli. Děkuji mnohokrát panu Dafovi. Myslím, že jsme to prodiskutovali skutečně dopodrobně a zítra tedy budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání, Promiňte, k bodu 5, říká pan předseda. Je to tedy bod 5, který se nazývá Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Navrhovatel našeho stanoviska je pan kolega Roberto Gualtieri. Na schůzi 17.9. jsme ho jmenovali navrhovatelem tohoto stanoviska a Příslušný výbor je výbor Ekon, kde je zpravodajkou paní Tyson. Výbor Ekon bude hlasovat o zprávě paní Tyson 15.10. Pokud chceme tedy zasáhnout do celého procesu, musíme to odhlasovat zítra. Proto také nemáme k dispozici překlad do všech řečí, pouze to je k dispozici v angličtině. Pane Gvaltieri, došlo asi 82 pozměňovacích návrhů, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, je to pořád lepší než ten počet, který dostala paní kolegyně Tyson, to bylo asi 150 pozměňovacích návrhů. Nejdříve bych rád poděkoval všem kolegům, stínovým zpravodajům a dalším za to, že byli ochotni se mnou spolupracovat konstruktivním způsobem a to by v situaci, kdy jsme měli e, velký časový tlak. Lhuty byly opravdu velice krátké, byly nám tak říkají vnuceny tím, že výbor Ekon chce zprávu přijmout právě již v polovině října. Na minulé schůzi jsme viděli, že respektive na jediné schůzi, která se konala minulý týden a kde jsem byl přítomen, předseda přerušuje. Jak jsem ji říkal, 17 hodin začíná schůze koordinátorů. Musíme probrat ještě několik bodů, takže všechny prosím o stručnost. Tady ještě jednou. Minulý týden došlo k multilaterální schůzi šerpů eh, z naší instituce, členských států a z dalších institucí EU. A já chci říci, že ta průběžná zpráva v říjnu ještě nebude konečnou zprávou, protože ta velká práce ta nás čeká teprve v prosinci. Ale paní kolegyně Tyson se eh, již zvykla na ty krátké lhůty a tak tedy i my pečlivě splníme naši povinnost. Myslím si, že je to dobrý přístup, přístup a že legislativní zpráva z vlastního podnětu je samozřejmě nutně, paní kolegyně Tyson je samozřejmě nutně i omezená. A tímto máme prostor proto abychom později ještě do podrobna eh, se věnovali celé řadě otázek. Po těchto úvodních slovech bych nyní chtěl poděkovat za předložené pozměňovací návrhy. Myslím si, že návrh stanoviska je eh, těmito návrhy jistě obohacen zásadní přístup. Eh, pozměňovací návrhy nespochybňují, alespoň jejich většina ne. A již nyní jsem mohl vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy, které dnes eh, odpoledne předložím a mm, jinými zpravodajům, podrobně je s nimi seznámím a jde mi skutečně o to, abychom zohlednili co nejvíce veškeré poznámky ze strany kolegů. Zejména se to týká celé řady bodů, u kterých pozměňovací návrhy jdou směrem dokumentu, který předložili Šerpové. To samozřejmě není žádný oficiální dokument parlamentu, ale přesto je to dokument, který byl minulý týden schválen konferencí předsedů. Takže tam jsou již obsaženy některé zásadní linie Evropského parlamentu kompromisních návrzích eh, v některých případech se pokusím se soustředit na znění právě tohoto dokumentu šerpu. Nyní k obsahu. Týká se několika bodů. Za prvé reforma smluv. Tady si myslím, že je správné, že Nebo jinými slovy, pozměňovací návrhy kolegů Hefnera a Dafa mají za cíl ještě dojasnit jeden bod, a totiž to, ta obce, kterou navrhuje v našem dokumentu, a totiž, že ty body, které se objevují pravidelně, by měly dostat prioritu. Na druhou stranu toto neznamená, že by byla nutně, nezbytně nutná změna smluv. Já navrhuji a právě odkazuji tím také na dokument šerpů. Navrhuji, abychom to tam měli explicitně totiž, že je nutné provést organickou změnu, reformu slov, tak, abychom eh, mohli dobudovávat eh, ekonomickou měnovou, hospodářskou měnovou unii, aby jaksi změny mluv byly doprovázejícími opatřeními budování této unie. Další věc. Týká se to tém, témat, která by měla být předmětem dalšího konventu. Takovéto pozměňovací návrhy neakceptuji, protože v našem legislativním usnesení nemůžeme mít eh, reformní návrhy tohoto typu. Pokud si někdo myslí, že by bylo vhodné se vyjádřit o tomto tématu a říci, že je třeba mít silnější povědomí eh, o tom, že je důležité, abychom měli hospodářskou měnovou unii, že to samozřejmě vede k reformě smluv, jistě. Ale já bych eh, byl raději, kdybychom tam neměli žádné údaje ani žádná témata, abychom tam nic explicitně, ne, explicitně nejmenovali, co by mělo být předmětem dalšího konventu. Například měli bychom se soustředit na to, že, či zmínit tam, že parlament samozřejmě splní veškeré své povinnosti, i ty, které se týkají práva iniciativy a právě tématu reformy smluv a že až to bude na čase, tak prostě parlament toto své právo využije. Co se týče bankovní unie, tady si myslím, že kolega Hefner přišel s návrhem, jehož cílem je aby ta koncepce balíčku eh, byla upřednostněna. Tedy, eh, že by se propojily dvě témata. Já si myslím, že je to realističtější než ten přístup toho pasarelu, je to 110 a další, a proto bych tam měl rád ten poukaz na ten pasarel, ale konkrétní, eh, měl bych tam raději ten konkrétní text pana kolegy Hefnera dále. Mezinárodní dohody Eh, koordinace hospodářské politiky ex ante, toto si myslím je velmi rozumné, jak to tam je naformulováno. Je to důležité také proto, protože chceme zmínit, eh, zohlednit to, co chce EPP, ale je důležité, abychom příliš nezacházeli do detailů. Proto je důležité, aby tam byl obecný poukaz na tuto možnost, abychom nešli dál než nad ten obecný poukaz. Eh, souhlasil bych s tím, že část mého textu, který se týká tohoto odstavce, bude vypuštěna, tak jak to navrhl jeden kolega. I když bych chtěl, aby tam byl ten eh, obecný poukaz, tak to říkají i šerpové ve svém dokumentu, aby tam prostě byla institucionální dohoda, která by se týkala koordinace hospodářské politiky ex ante. Myslím si, že parlament to takto vidí a i na výboru Ekon máme velký konsenzus v této věci. Co se týče možnosti ze společenštění mechanismu stability, to si myslím, že je velice správné, ale důležité je, abychom tam ještě věc, jednu věc dojasnili. Měli bychom jasně říci, že toto je perspektiva, která je důležitá z dlouhodobého hlediska, ale že to není perspektiva bezprostřední. A dále, Otázka rozpočtu eurozóny. To je na výsost důležitá záležitost a já si myslím, že tam je správné to, co je obsaženo v pozměňovacích návrzích kolegy Carkovského. Eh, tam jde o to posílit politicky tu prioritu, kterou dáváme rozpočtu. Je to velmi důležité. ale nesmíme k tomu přistupovat tak, jako kdyby toto šlo jaksi na úkor prostředků rozpočtu Evropské unie. Proto bych rád tam zohlednil přesně to, co to říká ve svém návrhu kolega Čarkovsky. Myslím si, že další věci nejsou až tak důležité, ty další body. Jistě by bylo zajímavé dozvědět se něco více o schůzi šerpů minulý týden, prodiskutovat toho, ale pan předseda říkal, že na to nemáme čas, takže já tímto končím. Děkuji, děkuji panu Gualtierimu za stručnost a není kolega Dav, prosím. Pane předsedo, myslím, že bychom měli Eh, říct, že se snažíme definovat federální ekonomickou vládu pro fiskální unii. Domnívám se, že není možné mít uh, řádný parlament, když nemáte řádnou vládu a musíme kalibrovat ty aspirace nebo ambice parlamentu, aby, se, aby byl součástí procesu skutečné měnové unie s velkou pečlivostí. Musíme respektovat eh, oddělení pravo, rozdělení pravomocí. Bylo by eh, hloupé, kdyby parlament kdy souhlasil nebo příliš eh, souhlasil s rozhodováním rady a komise, nebo jenom rady, v oblasti fiskální, společné fiskální politiky, pokud bychom si přáli eh, sehrávat roli kritika nebo kontrolního orgánu mm, vůči vládě. Myslím, že Roberto Gattieri eh, zachází někdy příliš daleko, že se snaží zvětšit roli parlamentu například role předsedy prezidenta, předsedy parlamentu je velmi důležitá. Nemá mandát politicky vyjednávat o budoucnosti finanční ekonomické politiky. může být přítomen jednání Evropské rady. My se snažíme tedy oba přesněji definovat funkce parlamentu. Trojka je problém. Trojka je složena z komise, která se nám plně zodpovídá a radě, ale také mm, tam je centrální banka, která má jiný vztah vůči nám a musíme její nezávislost zachovávat, podporovat v v měnových oblasti a pak je tam CMF, e které se nám nezodpovídá vůbec. A pokud budeme příliš vstupovat do exekutivních rozhodnutí trojky, tak vytvoříme sami sobě právní problémy a také bychom mohli narušit Eh, finanční trhy. Tak já bych chtěl požádat Evropskou radu, aby se v prosinci zavázala svolat konvenci na jaře 2015. Víme, že dříve to nepůjde všichni víme, že reformní smlouv, reforma smluv, jak říká pan Gualtieri, je nezbytná a, čím, a to čím, čím dříve bude, budou kodifikovány opatření řešení krize, které byly přijaty pro řešení problému, které máme a která bude více, lépe definovat to, co jsem označil za federální ekonomickou vládu, jejímž hlavním rysem musí být tedy um, ministr financí. A měli bychom začít uh, definovat jeho nebo její pravomoci a nástroje, jaké bude mít. Já mám takový eh, mm, dvojí názor na to, aby centrální banka měla dozorové pravomoci, které navrhuje komise. Myslím, že to vytváří problémy pro vztahy mezi centrální bankou a EBA. A také e, nemá, nezahrnuje pojišťovnictví. By to být struktura přemostění mezi EBA a dozorovými pravomoci centrální banky na druhé straně, což by mohlo být mohlo být systémové riziko. Mohla by to být fúze do eh, vzorového mechanismu, vzorových mechanismů, které eh, byly zavedeny od roku 2008. Mohli bychom tomu říkat Evropský orgán pro finanční služby a tam by bylo všechno, co potřebujeme pro všechny, celý sektor finančních služeb. My v AFKO Eh, tyto myšlenky předkládáme parlamentu jako náměty k diskusi, které probíhá mezi institucemi. Děkuji a nyní dávám slovo kolegu Starkovskému. Uh, Velice stručně budu hovořit o kompromisních pozměňovacích návrzích, protože o budoucnosti EMU bude eh, ještě obsáhlejší diskuse. Jediný komentář, měli bychom být opatrní, když chceme více, příliš mnoho pravomocí. A tady se chci odvolat na to, co řekl Andrew o trojce, že to může být kontraproduktivní. Co se týče kompromisu, chci poděkovat Robertovi za to, že přijal většinu mých návrhů. Myslím, že ta vaše představa o tém střednědobém a dlouhodobém měřítku eh, trošičku to vyjasnila a umožnila kompromis, protože na některých věcech se shodneme, když od začátku řekneme, že se to týká budoucnosti, nikoli okamžitě. Můj největší problém byl eh, s tím, eh, s tou fiskální kapacitou, která by mohla negativně ovlivnit jednání o rozpočtu, proto vítám to doladění v tom smyslu, že by to mělo být v postupu rozpočtu EU bez, eh, možn, bez aniž by byla podkopána možnost financování společných politik a jako takový můstek k dalšímu nebo e, tématu, což je ta e, průběžná zpráva o rozpočtu, e, bych řekl, že to, co máme teď na stole, je věc, nebo že bychom se měli pokusit se dohodnout ohledně finančního rámce, finanční perspektivy a pak se věnovat tomu, jak um, řešit EMU a další otázky s rozpočtovými dopady, jako je vytvoření nových kapacit, vytvoření určité formy komunitárního přístupu k evropskému stabilizačnímu mechanismu a tak dále. Představa určitého podobného kalendáře je správná a odpovídá naší strategii k jednání o obou tématech. Takže aby byly ty dvě věci odděleny, i když víme, že spolu souvisí, pokud nevyřešíme jedno velice eh, podné téma, což je rozpočet eh, 2014 až 20, a pak vstoupíme tedy do zahra- zachraňování EMU a tak dále. Když to budeme dělat najednou, tak to ohrozí pozici parlamentu. Musíme být ambiciozní v obou směrech. A pokud máme těchto ambicím dostat, tak se musíme držet toho kalendáře. A také musíme jasně říci, co přes co musíme dělat okamžitě, nad čím se musíme zamyslet a jaké jsou vazby mezi e, těmito závazky, které, nebo s těmito podniky, které jsou na stole. Pak jsou tam ale širší otázky, co se týče také metodologie, Já to nechci sám ohrožovat, ale musíme si být vědomi toho, co si myslí kolegové v jiných výborech a jaké bude konečné stanovisko parlamentu. Měli bychom eh, mít rovnováhu mezi efektivní metodou práce, ale současně eh, také mm, zohledňovat naše budoucí debaty, aby se nám to nevrátilo při jednáních eh, s Rompuy. Eh, I v mé politické frakci je eh, poměrně vysoká míra určitého těch pochybností. Musíte se nad tím zamyslet, bylo by to kontraproduktivní. I kdybychom dosáhli kompromisu na technické úrovni, tak by to mohl, bychom, bychom to mohli e, později spochybnit. Také to souvisí se zavedením nebo se s uvedením určitých problémů, které se v parlamentu nikdy neprojednávaly v minulosti. Všechny ty otázky, které jsou um, zprávy Tyson, když o tom pak jednáte a tak dále. To jsou témata, které jsou na stole, ale někdy mám dojem, eh, třeba trojka, někdy to zachází dál a když nebude prostor diskusy těchto koncepcí v rámci normálních parlamentních struktur a metod, tak si uškodíme. To je velice obecné téma. také ve světle diskusí a dokumentů um, se domnívám, že to je dobrý základ pro kompromis. Děkuji. Děkuji. Pan Brons. Um, it's the view of the British government that this subject's got podle názoru britské vlády toto nesouvisí se zeměmi mimo eurozónu a vůbec ne s Británií, tam je opt-out. V prosinci eh, aspoň se, jak se tady vyloučíte váhání vnucovat někomu něco jiného, ale současný názor eh, britské vlády je, že se stále utahují jaksi řemeny členům eurozóny, ale e, nás se to netýká. Samozřejmě, pokud připravujete vězení pro jiné, tak si nemůžete stěžovat, když se tam dostanete sami a mm, týká se, e, týkají se vás stejné podmínky. V minulosti nemělo být referendum o euro, ani, jako, ani ne, stejně jako nebylo referendum k Lisabonské smlouvě. Podle názoru zpravodaje rozpočtová kontrola eurozóny by mohla být závazná a ze strany soudního dvora na základě článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie společně s článkem 121.6. Dále se řík, tam říká, že by se to měly využívat pouze, pokud posilují roli parlamentu, co se týče podrobné implementace článku 121.3 a 4. Tomu jsem úplně nerozuměl, ale požádám o vysvětlení. Chci poděkovat panu Galtieri, protože aniž bych si přečetl jeho podrobnou zprávu, tak bych si nepřečetl e, pečlivě článek 121 smlouvy. Asi bych to nebylo to, co bych si zvolil jako četbu. Eh, ale v článku 120 se říká, že členské státy budou vést ekonomickou politiku s cílem dosažení ehm, mm, nebo s ohledem na cíle Unie. Pak se tam říká článek 121. Členské státy budou své ekonomické otázky považovat za spole, věci, eh, společné a budou je koordinovat v radě podle článku 121. Pak článek 121.4, tam se říká, pokud politiky členských států ohrožují Evropskou měnovou unii, tak komise jim může dát poslat varování. Většina odstavců 121 nerozlišuje mezi státy v rámci a mimo eurozónu, takže se zdá, že tam je výjimka od eh, odstavce 2. Já to vím, protože jsem si přečetl knihu pana Dafa. E, různé verze tohoto se objevily v tisku. Mm, ale když se na to ale podíváte na tu legislativu, tak omezení členů eurozóny by s minimálními změnami mohly být uvaleny na státy mimo eurozónu. Samozřejmě na to si ještě počkáme. Děkuji. Děkuji moc krát, a pane Bronxy. A nyní kolega Gautieri. Děkuji, pane předsedo. A já se budu snažit zareagovat na některé body mých kolegů. Nejdříve tedy k tomu, co říkal pan Dav ohledně předsedy Evropského parlamentu. Tady se domnívám, že ve právě paní Tyson se o tom nehovoří. Tedy o roli parlamentu v rámci jednání Zde bych eh, navrhl kompromis eh, či nové znění, abych eh, tedy aktualizoval to, co se stalo. Chtěl bych však navrhnout, abychom postupovali spíš obecným způsobem a reagovali pouze na to, co již existuje, tedy že předseda parlamentu byl za zapojen do této činnosti a to je, myslím, jeden důležitý bod, který musí být vyjasněn důležitý bod eh, pana Rafaj. Zde práci šerpů bychom neměli pokládat za takovou práci, která je Eh, také tím, co ovlivňuje činnost parlamentu. Eh, jsme zapojeni do činnosti eh, určité konzultace a myslím si, že cílem předsedy parlamentu bylo se zúčastnit při těchto konzultacích domnívám se všam, však, že parlament svou autonomii jako instituce by si měl zanechat. Eh, ponechat a také své právo na legislativní a ústavní eh, ústavně právní iniciativu. Toto bychom měli tedy oddělit eh, od onoho procesu konzultací, protože by to vedlo spíše ke zprávě pana Rompoje. Evropská rada by měla být vyzvána eh, svolat konvent. To bylo řečeno. Já se domnívám, že my jako parlament máme právo svolat konvent, když se na tom usneseme. Tím bychom také realizovali své eh, právo eh, právního podnětu. Eh, pokud tedy parlament má toto právo svolat konvent, pak toto může udělat. A celkově tedy se domnívám, že formulaci, kterou navrhuji, bychom si uvědomili svá práva na právní podnět, pak bychom také měli toto eh, realizovat. Nyní k bankám. Já se zde domnívám, a to je také odpověď na to, co říkal Rafal, a sice my ve zprávě Tyson a také ve zprávě Sherpu v žádném případě eh, nesmíme vstoupit do legislativního postupu. Vždyť eh, jsme již zdůraznili, že komunitární eh, postup má prioritní a když bychom eh, tedy šli legislativní cestou eh, také pro mechanismus dozoru a kontroly, pak bychom měli takovou zprávu jako paní Tyson nebo zprávu Sherpů, tedy konzultace, nechat jako takový a nevyužívat toho eh, pro eh, práci na legislativních eh, postupech. Měli bychom se také vyvarovat toho, abychom se dotýkali mnoha detailů ohledně evropského dozoru. Ve zprávě šerpů se také soustředují pouze na institucionální otázky a nikoliv na detaily. Obecně Tedy souhlasím s kolegou Carkovským, který řekl, že my bychom si měli uvědomit to, že bychom se měli vyvarovat určité duplicity a určitá stanoviska, určité diskuze o citlivých otázkách by měly být také vedený. Ano, je to důležitý bod, ale zároveň je důležité se podívat na to téma také tak, abychom zohlednili eh, naši snahu nebýt spoluautorem. Měli bychom být konzultováni a této příležitosti bychom měli využít a také proto, aby některé zásadní institucionální otázky byly zdůrazněny. Za prvé takovou důležitou otázkou je například ta otázka, že jsme proti rozdělení Evropské unie, to je věc, která je eh, významná a to by mělo být také řečeno jak v našem stanovisku, tak ve zprávě Tyson. K trojce to, co v některých pozměňovacích návrzích a ve zprávě šerpů je navrhováno, neznamená, že by role, kontroly a expertízy byly směšovány. Spíše je zde snaha o zajištění eh, předkládání zpráv o činnosti trojky a to zatím není dostatečné. Je to, myslím, důležitý bod. Tento orgán má důležitá práva a je zde tedy snaha eh, oddělit exekutivní a kontrolní činnosti. Toto je velmi významné. Potřebujeme tedy demokratickou kontrolu činnosti trojky. A pouze v tomto smyslu je nutné chápat také eh, znění eh, dokumentu šerpu Kolegyně Tyson jistě ráda převezme tyto body také do své zprávy. Více Zatím k té střednědobé a dlouhodobé perspektivě nic nemám. Eh, co se týče otázky eh, pana Bronxe, zde eh, mohu zcela jasně říci, že máme článek 136, ve kterém jsou specifická opatření pro země eurozóny. A v souladu s článkem 5 smlouvy o fungování EU, čili článek 136a, příslušný postup dle 121 můžeme tedy překročit eh, limity eh, článku 121. To, co jsem již zmínil o e, Evropském soudním dvoře, byla poznámka spíše technického rázu. Já nejsem proto, aby opatření fiskální disciplíny byla ještě zostřována. E, domnívám se, že když nový legislativní postup by byl zahájen, dokud fiskální pakt vlastně ještě neplatí, a dokud eh, musí být ještě přijaty další eh, prvky, eh, víme všichni, a již se o tom diskutovalo, že specifickou legislativou pro země eurozóny ohledně dozoru v oblasti ex ante znamená, že Evropský soudní dvůr by zde mohl mít určitou zvláštní roli. Bylo by to však velmi specifické eh, co do legislativy. Eh, doufám, že tento bod eh, můžeme vyjasnit. To, co říkal Andrew ještě na závěr, neměli bychom hovořit pouze o fiskální unii, ta fiskální dimenze je jenom jedna část. Hovoříme také o politické, hospodářské unii, této souvislosti také fiskální a bankovní unii. Domnívám se, že to je víc než jenom fiskální unie. Samozřejmě, že souhlasím s tím, aby dokonalá hospodářská měnová unie také eh, předpokládala existenci určitého ministerstva financí. Děkuji vám. Tím jsme ukončili tento bod. Přeji zítra o tomto bodu budeme hlasovat. Ještě máme před sebou dva body na pořadu jednání a pak bude následovat schůze koordinátorů. Nyní jsme bodu 6. Průběžná zpráva zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 a bod 7. Správní právo procesní Evropské unie. Navrhovatelem bodu, pro bod 6, pro stanovisko, které se týká bod š, bodu 6, je pan Rafael Tersovský. a co se týče bodu 7, je navrhovatelkou paní Jeten Maky. Já bych navrhovala, abychom rozpravu o těchto bodech nedělali, protože již nemáme čas, musíme postoupit a zahájit zkuzi koordinátorů. Proto bych pouze poprosil pana Třaskovského, aby nám velice stručně eh, vylíčil, jak vypadá současná situace. Je to tedy bod 6. Velice eh, stručně. Já jsem se chtěla dívat na tu zprávu z ústavně právní perspektivy a zaměřil jsem se na dva nejdůležitější body. Jednak je období EMF, kdy to sedmileté období je v pořádku, co se týče stability, kontinuity investic. Měli bychom se toho držet především v době krize. Měli jsme diskusi, zda je lepší pět nebo sedm let, ale teď máme sedm a neměli bychom uh, spochybňovat. Dále je ta otázka střednědobé revize. Byla celá řada nápadů a já jsem chtěla zdůraznit, že by to nemělo ovlivnit předem alokované prostředky a stabilitu dlouhodobého programování a investic, což je klíčové v době krize. Pokud má rozpočet sloužit jako páka pro větší růst, což je nevyhnutelné teď. Proto se domnívám, že v těchto věcech bychom měli zaujmout jasné stanovisko. Za třetí, mm, té zprávě bylo e, něco vynecháno, co se týče politických priorit, proto jsem se rozhodl hovořit o sousedství a přijal jsem e, e, návrh ohledně širší globální odpovědnosti EU, externí akce a tak dále. To jsem se snažil tedy sloučit vaše a moje do jednoho. To jsou tedy tři pozměňovací návrhy, které já považuji za nejdůležitější. Četl jsem vaše návrhy s velkým zájmem a pokud bylo možno, tak jsem se je pokusil akceptovat, i když to někdy bylo obtížné, například otázka zrušení stropu Eh, rozpočtu, s tím bych souhlasil, ale otázka je, zda bychom dosáhli dohadu, dohody i v rámci našich frakcí. To bych se neodvážil, i když já bych asi hlasoval pro. Pak tam byly jiné otázky. Eh, mm, já jsem chtěl vysvětlit, proč jsem dal mínus, Andrew, k vašemu návrhu k otázce mm, vazby mezi bankovní unii, vyšší, větší fiskální integrace a EMF. Myslím, že bychom se měli držet toho kalendáře. Eh, když bychom je pojali najednou, tak by, i když eh, si myslel něco jiného, ale sloučit je dohromady by vytv- mohlo vytvořit špatný dojem, dojem eh, že nesou, se neschodneme jako parlament v tom kalendáři. Pak mám ještě několik um, dalších otázek, ale to je víceméně stanovisko zpravodaje. Děkuji. Děkuji. Mám pocit, že pan kolega Aňo má technickou poznámku, prosím. Pane předsedo, jste řekl, že není čas na bod 6 až 7. Bude e, možnost to projednat jindy? Ne. A to proto, že o tom budeme zítra hlasovat, jak jsem již říkal. Tedy buď budeme muset přesunout, odsunout hlasování, odložit ho, anebo se spokojíme s tou stručnou informací navrhovatelů. Nevidím tady paní Jatenmaky, takže ani nebudeme moci možná přistoupit k bodu číslo 7. Pokud bychom chtěli dodržet náš časový harmonogram, tak se musíme spokojit s tím stručným seznámením. Ovšem, pokud byste trval na rozpravě v tomto bodě, o bodě 6, tak se nyní můžete vyjádřit. Máme takových pět minut ještě čas. Děkuji, pane předsedo. To nebude trvat ani pět minut, ale chci se zaměřit na dvě aspekty týkající se kontrol národních eh, rozpočtů. Nejprve Eh, větší spolupráce v oblasti rozpočtu. To je špatně pojmenováno. Pokud to bude integrovaný systém, tak to nebude fungovat, když budou rozdíly v daňových sazbách. Žádná země si nebude moci stanovit své daňové sazby a by docházelo k daňové konkurenci. Harmonizace bude tedy uvalena na členské země. Ty státy, které budou mít nižší daně, budou e, mít nařízeno, aby je zvedly. Například Irsko 12,5%, podniková daň, to už na to už někteří se zaměřují. Irsko to bude muset zvýšit. Nezávisle stanovené daně, to je klasická funkce parlamentu a národních vlád. Pokud ale nebudou efektivně rozhodovat o tom, co se bude zdaňovat a jak, tak existence suverénního nezávislého státu skončila. Evropa lid se mm, to musí uvědomit, uvědomit si, že jejich demokratická práva jsou kr- jim kradena ze strany evropských institucí, které, nejsou, které jsou zcela imunní vůči běžné demokratické odpovědnosti, kdy je voliči mohou odmítnout v příštích volbách nezávislé eh, členské státy, které si stanoví své rozpočty a eh, daně se stanou historií. Tím skončím a děkuji za tuto možnost, pane předsedo. Děkuji vám rovněž. Témata jsme tedy prohovořili a skutečnost, že příslušné výbory si zvolili jednoznačné termíny, nás staví před tyto možnosti. Buď nebudeme mít vůbec žádné stanovisko k těmto tématům, anebo to zítra odhlasujeme. A platí to jak pro zprávu paní Jatenmeky o správním právu procesním Evropské unie, tak pro bod 6, tedy tu průběžnou zprávu, kde je ten pan Třátkovsky. Já bych nyní rád přistoupil ke schůzi koordinátorů a omezím se pouze na to, že hlasování o bodě 7, tedy správní právo spoteční Evropské unie, navrhovatelka paní Jatenmeky, že o tom to budeme rovněž hlasovat zítra. Uděláme si krátkou přestávku a potom zahájíme schůzi koordinátorů.